odsouhlasili. Ekon rozhodl, že zahájí vyjednávání eh, podle článku 69 eh, eh, odstavec 1 jednacího řádu a zde tento mandát je k dispozici na webu plenárky a bude zveřejněn jako součást zápisu z tohoto jednání podle článku 69c odstavec 2 Eh, tedy, že eh, zde eh, kvalifikovaný počet poslanců může požádat, že se bude hlasovat o tomto mandátu pro vyjednávání. Zatím nebylo, nebylo hm, předložena tato žádost, tak výbor Ekon proto může začít zahájit vyjednávání. Výbor Libe předložil